i rybolovu poskytovat zdroje pro tento program. Čili musíme spolu spolupracovat, abychom zajistili nejlepší výsledky. Děkuji. Paní komisařko, velice vám děkuji. A k této eh, debatě tady máme čtyři návrhy usnesení. Eh, končím tuto debatu a hlasovat se bude dnes v poledne. Jako další bod máme na programu zprávu pana Andru Dafa, a to návrh změny aktu o volbě členů Evropského parlamentu a slovo má pan zpravodaj Duff. Prosím. Paní předsedající, dovolte, abych začal s hrnutím základních částí reformního balíčku tak, jak, jak byl velmi velkou většinou podpořen ve výboru my bychom eh, chtěli přesunout eh, termín hlasování do Evropského parlamentu z června do května, tak aby se urychlila volba členů komise. Přejeme si vytvořit moderní supranacionální režim eh, pro výsady a imunity. Zahájili jsme dialog s radou o přerozdělení křesel v parlamentu. A já doufám, že v souladu s matematickým vzorcem, eh, se, na kterém se budeme muset zhodnout. My jsme vyzvali komisi, aby předložila nové návrhy na usnadnění účasti občanů ve volbách bez ohledu na to, kde mají bydliště. Všem klíčovým návrhem a návrhem, který je zároveň do jisté míry kontroverzní, je vytvoření panevropského volebního okrsku, kde by kandidovali eh, zástupci napříč evropskými zeměmi za jednotlivé evropské strany. Smyslem této změny je změnit evropské volby tak, aby politické strany získaly eh, centrální roli tím, že budou zdůrazňovat evropskou dimenzi kampaně. Zcela jistě je možné, že ačkoliv eh, že tedy nástupce pana Baroza na křesle šéfa Evropské komise by mohl být vybírán z takovéhoto transnacionálního seznamu. Je čas pro určitou dramatizaci. Mnozí a velké části národních eh, stran si jistě přejí udržet evropskou integraci a to efektivním a demokratickým způsobem. Slychám hlasy, že takto radikální návrhy není vhodné předkládat právě v této době. Ovšem, já se ptám, kdy je tedy dobrý čas na prakticky cokoliv v politice. Jestliže legitimita tohoto parlamentu odvozená od vůle lidu je spochybňována, pak právě to je čas, kdy je třeba jednat. V této době zavádíme ekonomickou vládu, ekonomické řízení. Takže to je vhodný čas na to, aby byl zvýšen profil evropské demokracie. A já musím říci, že demonstranti nyní mají možnost eh, hlasovat eh, podle dvou volebních seznamů národních a evropských. Někteří lidé se dále obávají, že bude třeba změnit primární zákon. Ale fakt, že je třeba drobně upravit smlouvu, třeba i proto, aby mohli v tomto parlamentu zasednout zástupci Chorvatska, tak eh, to potom vede k tomu, že současné složení eh, bude eh, v nesouhladu s principem sestupné proporcionality. Pak je tady další stížnost. Zaznívá kritika, že budou vytvořeny dvě třídy poslanců, jací si evropští superposlanci a potom níže stojící poslanci zvolení dle národní seznamu. Ale smlouva říká, že my jsme zástupci občanů Unie a že musíme zajistit Eh, alespoň ten nejzákladnější úpravy smlouvy tak, abychom, eh, abychom se transformovali v souladu s politickou realitou. Děkuji vám, pane Dafe. Eh, přijmete otázku od pana Foxe. Pane Foxe, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych se zeptat pana Dafa. Důvod, proč se odkládá hlasování jeho zprávě, je ta, že Eh, vaše skupina EPP a socialisté jste eh, velmi rozdělení. Ostatní skupiny jsou také méně eh, nadšené. Určitě je vidět, že tady není vůle schválit tento nadnárodní volební okrsek. Nebylo by lepší tedy vypustit tuto část a pokračovat s těmi ostatními skromnějšími částmi této zprávy? Pane Foxy, Eh, pane Foxy, vy se na to eh, díváte jinak, eh, tedy na to, jaké jsou názory v naší skupinách. Zajisté máte pravdu v tom, že pokud se dotknete volební reformy, pak skutečně mnozí poslanci považují tyto otázky za citlivé a nepříliš pohodlné. A já také ve výboru jsem e, eh, slychal eh, značné obavy, mnoho otázek, zda tedy opravdu je možné zlepšit a upravit tento návrh tak, aby se tyto obavy vyřešily. Ale já musím zcela jasně říci, že, že zpravodaj se přidrží principu transnacionálních volebních seznamů kandidátek. Děkuji vám, děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní za komisi dostává slovo paní komisařka Damanaky. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych zahájila citátem. Dívat se dopředu znamená, že Evropská unie by měla určitý přínos, pokud by právě v Evropském parlamentu byly eh, takzvané nadnárodní listy a členové by byli eh, zástupci těchto seznamů. Není to pouze vyňatek z vaší zprávy, pane Dafe, ale je to také součást sdělení, které bylo předáno komisí konventu a to už v roce 2002. To znamená, že komise je přesvědčena, že by takovýto seznam mohl posílit nadnárodní dimenzi evropských voleb. Dovolte mi tedy, abych řekla několik slov ke zprávě pana Andrewa Dafa. V první řadě je mi jasné, že pan zpravodaj vyvinul ohromné úsilí, a chtěla bych mu za to poděkovat, a snažil se získat maximální podporu eh, v této velice citlivé otázce. Jádro této zprávy znamená vytvoření eh, panevropského volebního okrsku, kde by bylo zvoleno 25 eh, poslanců. Já vím, že část Evropského poslan... parlamentu je proti tomuto seznamu. Nicméně nebude právě snadné uplatnit takovýto seznam. A tady začínají určité obavy ze strany komise. Čili zaprvé nejsem si úplně jistá, zda naši spoluobčané pochopí potřebu zvyšovat počet křesel v Evropském parlamentu. To byl závěr kon, eh, konventu. A nad více než 750 členů a možná tento parlament kvůli tomuto počtu nebude schopen náležitě fungovat. Také zvýšit počet eh, znamená změnu ve smlouvě. A to znamená 25 eh, poslanců na tomto seznamu by bylo součástí celkového počtu, už stávajícího počtu poslanců. Také komise si myslí, že tento eh, postup je velice rozdílný a znamená velkou změnu. Je důležité, abychom a už jsou tedy pozměňovací návrhy, abychom ještě ponechali dveře otevřené možným změnám. Za třetí, bylo velice obtížné dosáhnout kompromisního návrhu, co se týče přidělování křesel mezi členskými státy, takže se zdá těžko představitelné opět otevírat takovouto složitou diskusi právě nyní. Takováto diskuse by byla zcela zásadní pokud by těchto 25 europoslanců bylo součástí právě celkového počtu stávajících členů. Dále, za čtvrté, základní principy této reformy by musely být ratifikovány ve všech členských státech. V některých státech by to mohlo znamenat také vypsání referenda. Jsme skutečně eh, připraveni na to, abychom eh, měli další zklamání, další ne. Eh, lidé jsou unaveni z hlediska ekonomické, finanční krize a tak dále. Bylo to nesmírně rizikové a e, procesy ratifikace v národních parlamentech e, nemůžeme vidět jako vyhrané bitvy předem. Tato Smlouva požaduje radu, aby jednomyslně přijala rozhodnutí na základě návrhu z Evropského parlamentu. Takže Evropský parlament, čili vaše schromáždění, má právo iniciativy v této otázce neexistuje e, žádná formální úloha komise. Já věřím, že předložíte svůj návrh a to včas, aby Evropská rada mohla včas rozhodnout předtím, e, než dospějeme k dalším volbám e, roku 2014. Co je důležité, musíme vytvořit také volební orgán, který bude ověřovat a provádět závěry takovéhoto postupu a musíme také vytvořit to, aby nedocházelo k takzvanému dvojímu hlasování. Oba nástroje skutečně se zdají být nezbytné a musí být uplatněny poté, co nový akt bude ratifikován. Komise někdy potřebuje připravit návrh k této změně a také je dost pravděpodobné, že by členské státy eh, si vyčlenil určitou eh, dobu na to, aby se dohodly. Takže je patrné, že tato změna by byla asi uplatněna až v roce 2019. Tím se dostávám k dalšímu požadavku na komisi prezentovat nový návrh pro revazi, eh, revizi stávajícího volebního systému, abychom posílili účast evropských občanů v rámci evropských voleb na úrovni jednotlivých členských států, to znamená, kde mají své stále bydliště. Komise již přijala takovýto závazek, ale jak víte, váš návrh je blokován v Radě od roku 2006, protože členské státy nemohou dosáhnout jednomyslnosti, který je požadován na přijetí tohoto rozhodnutí. Takže další požadavek pro komisi se týká statistik a vaší snahy eh, zajistit eh, srovnatelnost eh, jednotlivých dat z jednotlivých členských států. K tomuto bodu mohu říci, že služby komise nyní pracují na návrhu, který bude brzy opublikován. Je tady celá řada dalších bodů v této zprávě. Zcela jistě komise podporuje principy, jako je lepší zastoupení žen a také zástupců menšin a přitom musíme také respektovat veškerá demokratická práva a pravidla. Komise také podporuje, aby volby byly spíše v květnu než v červnu. Pa, takže paní předsedkyně, asi jste pochopila, že tato zpráva spadá do ústavních otázek, není to pouze otázka nějaké jednoduché legislativy. Mohu vám říci, že komise je již připravená na rok 2014, na evropské volby. Už máme určité pozměvací návrhy, které chceme uplatnit v postupu. Již jsem zmínila, že bychom měli postupovat prostřednictvím směrnice 93-109, kdy budeme brát eh, v úvahu výsledek naší dnešní rozpravy. Chceme povzbudit občany, aby eh, postel, aby nedocházelo takovému dvojímu hlasování. Na základě eh, stávajících kontrol ex ante. Co se týče statistik, komise již připravila návrh, aby došlo ke zlepšení konzistentnosti a porovnatelnosti jednotlivých dat, co se týče populace. A dále před třemi měsíci pan komisař Ševčovič slíbil, že přeskoumá požadavek, aby se podíval na právní status v případě politických stran na evropské úrovni. Tedy komise nyní řeší klíčové prvky eh, zprávy pana Anastopoluse a chceme se k ní vrátit eh, v budoucnosti. Chci poděkovat za pozornost a omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Děkuji mnohokrát, paní komisářko, a děkuji také, že jste tak citlivě dodržela čas. A nyní budou hovořit řečníci jménem frakcí. Jako první bude hovořit pan Šeflin dvě minuty za EPP. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající, děkuji paní komisařko za velice jasné představení pozice komise. Já musím říci, že spolupráce s Andrew Duffem na této zprávě byla vynikající já musím eh, říct, že to, co se teď navrhuje, eh, to vyvolává spoustu kontroverzí, zejména proti myšlence eh, pan Evropského volebního okrsku, která by podporovala zájmy Evropy a evropskou identiku, je, je ku podivu velmi, velmi kontroverzní. Ale v podstatě Eh, parlamentu existuje většina, která podporuje projekt evropské integrace, přičemž tento evropský volební okrsek, která, který by byl vyjádřením právě této integrace, je nepřijatelné já si myslím, že ta opozice eh, je spíše eh, podporována krátkodobými úvahami, eh, poněvadž momentálně jsme v krizi a zatím teprve uvažujeme a vytváříme nástroje, jak tuto krizi skrotit říká se, že je, není tedy vhodný čas experimentovat s tímto evropským volebním okrskem. Nicméně eh, jakkoliv dopadne toto, ta podoba řešení krize, vyžádá si více evropské integrace, ne méně. A to také znamená eh, předávání dalších eh, kompetencí na úrovni, evropské úrovně. A to znamená, aby to tak mohlo být, budeme potřebovat silnější reprezentaci, lidovou reprezentaci na úrovni Evropské unie a právě proto si myslím, že tyto krátkodobé úvahy jsou příliš krátko zraké. A nyní za frakci Pokrokové aliance socialistů a demokratů pan Kvaltěry na dvě minuty. Děkuji, paní mm, předsedkyně. Socialisté a demokraté se domnívají, že vybudování skutečného evropského politického prostoru představuje podmínku sine qua non pro to, abychom pokračovali ve vytváření politické Evropy, která by byla schopna odpovědícím způsobem reagovat na obrovské výzvy, které vyplývají z tohoto století. Lisabonská smlouva v tomto ohledu představuje obrovský krok vpřed, zvláště tím, že se opírá o princip, o kterém hovořil pan Dav, podle kterého Evropský parlament zastupuje přímo evropské občany v rámci EU. Přes tuto důležitou inovaci Lizabonské smlouvy, přes každodenní, každodenní realita ukazuje jednoznačně, že politická unie je nezbytná. A přesto všechno jsme ještě velice vzdáleni tomuto politickému prostoru. Diskuze mezi členskými státy se příliš soustředuje na národní otázky. Politické strany se příliš omezují pouze na národní rámec a samotné evropské volby ve vnímání evropských občanů se jeví jako jakési navázání na interní národní diskuze. A proto také účast je velmi nízká. Myslíme si, že reforma evropského volebního zákona, která by posílila společné principy, může přispět k tomu, aby tato diskuze byla více evropská. To samozřejmě není jediná podmínka, ale je to kamínek v této budově. Jako socialisté jsme si vědomi problémů, které souvisejí s tímto návrhem. Přesto jsme podporovali myšlenku nadnárodní kandidátky. Zároveň jsme hájili myšlenku že je nezbytné získat co nejširší konsensus pro tento návrh. Musíme ovšem pokračovat dále odhodlaně a snažit se reformovat volební systém, který by posílil nadnárodní charakter těchto voleb. Děkuji a nyní bude hovořit paní Tajn za ALDE minuta 30. Děkuji. Milí Enjoy, já bych ti chtěla poděkovat za naši frakci, za letitou práci kterou si realizoval v rámci tohoto projektu, za energii, s kterou si se snažil prosadit tyto myšlenky. Jeden okamžik musíme dospět k výsledku. Ty sám si o tom již hovořil. Teď nastala ta správná doba. Já myslím, že jednak je nezbytné, abychom v září přijali zprávu. Všichni víme, že možná to pak bude trvat ještě léta, možná desetiletí, než v konečném efektu tato myšlenka se prosadí. Ale pokud nyní nezačneme, tak možná nedosáhneme těchto cílů v těch dalších letech. Já osobně si přeji, abych ještě já sama zažila, že se nám podaří stát se skutečným parlamentem s jedinou nadnárodní kandidátkou, protože to je v podstatě to, co požadoval náš německý ústavní soud, tak abychom měli skutečnou legitimitu kdybychom skutečně byli voleni jednotlivými evropskými občany. Dále bych chtěla doporučit, abychom se přesto dopracovali k určitému kompromisu, abychom vyšli vstříc těm menším členským státům, abychom jim dali poněkud širší možnost, možná ve výši 10%. Pan Guy Verhofstadt o tom tak trochu žertovně včera hovořil ve svém vystoupení. Děkuji. Paní kolegyně, akceptujete otázku ze strany pana Stojanova? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Stát, který má federální podobu, je USA a federalisté v Evropě sní o americkém modelu v Evropě. Eh, prosím, eh, bude vyjádřit nějakou otázku, nebo je to otázka? Ano, já se teď dostávám k otázce. Eh, v této situaci potřebujeme nikoli být ještě federalističtější než federalisté v Spojených státech. Aby to bylo úplně jasné, toto není žádný nástroj, kolego, proto, aby eh, se tady vedly takovéto řeči. To je zneužití. Vy jste na seznamu CatchDI, tak prosím, pře, teď přemýšlejte, jestli chcete být vyškrtnut, anebo jestli chcete tam zůstat. Teď budeme pokračovat naší rozpravě a bude hovořit pan Fox za EKR. Máte slovo. Děkuji. Hlavní návrh této zprávy je vytvoření eh, míst pro 25 poslanců, kteří budou zastupovat celou Evropu. Já si myslím, že vytváření nového volebního okrsku v rámci celého, celé Evropské unie je demokraticky pomílené. Požádal jsem panu, eh, pana Dafa, komu se budou tito lidé zodpovídat. Zcela jistě ne lidem. Tito noví poslanci budou zodpovědní pouze evropské politické straně, která je dána kandidátku. Budou um, hovořit jejím jménem a budou se zodpovídat pouze eh, hierarchii této strany, ne lidem. Pokud chceme, aby Evropa byla blíže občanům, tento návrh naopak eh, zvýší propast mezi běžnými občany a politiky v Bruselu a ve Štrasburku. Další 25 křesel Eh, zastupujících celou Evropu bude také nesmírně drahé z finančního hlediska a také co se týče uhlíkové stopy. Co se týče stáve, stávající situace, kde chceme snížit tyto výdaje, chceme mít 25 takovýchto poslanců, kteří budou uh, cestovat po svém ohromném volebním okrsku. Je to také další zátěž pro daňové poplatníky. V dobách krize jak vysvětlíme takovéto výdaje na další politiky a jejich zaměstnance? Pan Dav chce také nový volební orgán, který bude dohlížet na zvolení těchto poslanců a tak tedy se změní pravidla v celé Evropě. Odhadl někdo spojené náklady? Pochopitelně, že ne. Musíme provádět volby pod kontrolou jednotlivých národních států. Paní předsedkyně, jediným příjemcem anebo ten, kdo má určitou výhodu z tohoto řešení, jsou politické strany. Evropská politická strana. Já chci, aby tedy pan Duff vytvořil eh, něco pro tyto lidi. Já chci něco prostě vytvořit, aby dělali. Tato zpráva je nedemokratická a drahá. Porušuje svrchovanost státu a má politická skupina bude proti. Děkuji, pane Foxy. A nyní máme tři modré karty. Chcete přijmout tři otázky? Dobře. Takže vážení kolegové, prosím, máte 30 vteřin na dotaz. Nejdříve paní Sinclair. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... <clears throat> Děkuji. Ano, souhlasím téměř se vším, co říkal pan Fox. Mohl byste také souhlasit se mnou, že komise zmiňuje, že dojde k určité evropské kanceláři, která bude koordinovat Eh, tuto věc a bude to koordinovat po celé Evropě, což je velice nebezpečné vůči eh, federálním státům. Naše strana eh, také, vaše strana je ve vládě, budete blokovat všechno, co bude chtít rada, můžete to zajistit dále. Děkuji, pan Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Fox. Já si myslím, že jsem zodpovědný za ty, kteří mě zvolili. A jaký je rozdíl pro ty, kteří zvolí těch 25 poslanců? Nejsou tyto lidé, tyto poslanci potom zodpovědní vůči těmto voličům? Je to tak podivné? Můžete mi to vysvětlit? Komu vy se zodpovídáte? Ano, děkuji. A, a poslední otázka, pan Wieland. Já, Herr Kollege Foxy. Ano, kolego Foxy, já bych chtěl vědět, jak v tom vašem rozvedení občanství Můžete reagovat na okolnosti, že v některých členských státech mohou být pouze zvoleni ty, kteří budou vlastně dány na kandidátku stranami. To znamená pouze ty, kteří budou mít jakousi kandidátskou licenci za stranu. Pane Foxy, tak teď máte příležitost velmi krátce odpovědět. Thank you. Děkuji. Eh, Paní eh, slečně Senkler. já říkám jasně ano, eh, konzervativní strana tento návrh zablokuje. K panu Šmitovi řekl, já si myslím, že potřebujete systém, kde se můžete zbavit poslance, kterého nechcete. Například mě může škrtnout moje strana, eh, moji voliči ve mém volebním okrsku. Toto ovšem v tomto systému nebude. A k panu Výlandové, já si myslím, že eh, běžný občan vůbec nemá žádný zájem na tomto návrhu. Je to naprosto mimo jeho oblast zájmu a e, já si myslím, že je na každém členském státě, aby si zvolil způsob, jak chce být zastoupen v tomto parlamentu. Děkuji. E, budeme pokračovat e, panem Hafnerem, který reprezentuje zelené dvě minuty a půl. Paní předsedkyně, kolegové, Evropa potřebuje inovativní myšlenky, aby mohla postupovat vpřed. Evropská demokracie, jak ji chceme dosáhnout, jak chceme eh, realizovat demokratickou Evropu, protože vliv občanů na evropskou politiku je pořád ještě velmi malý je třeba rozvinout evropské debaty k evropským tématům a občané musí mít na výběr, poněvadž oni jsou tím nositelem suverenity. Eh, proto potřebujeme evropské iniciativy, evropská referenda a reformu volebního práva. Evropské volby jsou nadále čistě národními záležitostmi. Řídí se podle zájmu národních voleb. Eh, máme národní kandidáty a často je to o národních tématech. Já myslím, že to je v podstatě zneužití evropských voleb. Musíme se postarat o to, aby eh, tyto volby byly evropštější a aby se nezneužívaly. Eh, myslím si, že toto je dobrá inovace. Má přímé i nepřímé důsledky. Ty nepřímé jsou, že eh, strany budou donuceny k tomu, aby mysleli a diskutovali evropsky a aby si jmenovali skutečně evropské kandidáty. Druhá věc je, že občané na volebních kartách, kandidátkách najdou kromě národních také nadnárodní kandidáty. A já myslím, že toto je otázka, eh, která eh, je zásadní, protože co jsme? Jsme pouzou unii členských zemí a zastupujeme opravdu jenom občany z naší vlastní země, anebo jsme zástupci společného evropského zájmu a tedy unijních občanů. A ve skutečnosti my jsme obojí, nemůžeme se soustředovat na jednoho a druhého pomíjet. A to tež platí také pro naše občany. U každé volby jsou jak národní, tak také celoevropské hlediska. A já se opravdu těším na den, kdy eh, občan v obálce najde kromě kandidátky národní také tu kandidátku nadnárodní. A zelení jsou jakýmsi benchmarkem, protože zelení jsou jediní, kteří eh, vstupují do voleb s evropským kandidátem, evropským programem. A já myslím, že to jsme dlužní nejenom myšlence, ale také realitě Evropy. Až jednoho dne britští, britský volič bude moci hlasovat pro francouze a naopak, protože ho považuje za dobrého, tak to budeme mnohem dál. Děkuji nyní za skupinu levicových stran pan Zondegard na jednu minutu. Děkuji. Jak bychom mohli definovat demokracii? Je to právo volit jednou za pět let? Ne. Ve skutečné demokracii volby jsou jednou ze součástí demokratického procesu, který probíhá. 25 dalších členů parlamentu by umožnilo posílit demokracii v mezidobí. Znamená to, že to sníží vzdálenost mezi voliči a členy parlamentu? Já myslím, že my bychom měli být blízko voličům, ale tento návrh přináší také velké výhody pro velké země. Budeme mít tedy více hlasů na jedné kandidáce. Budeme prezentovat kandidáty, kteří jistě nebudou pocházet z Malty nebo z nějakých malých zemí. Budou se tam prezentovat hlavně kandidáti, kteří budou pocházet například z Německa a Francie. Chtěl bych poděkovat panu Defovi za jeho práci, ale nemohu podpořit jeho návrh, je to méně demokracie. A nyní bude hovořit za EFD. Äh, já tady mám ještě otázku ze strany pana Leinena, ale já musím také říci kolegyně, že my máme vel, velký problém s časem, já se omlouvám. Eh, já tedy ještě přijmu tuto otázku a potom budeme muset pokračovat eh, podle přihlášení řečníků, abychom to stihli. Takže, pane Lajnene, ještě. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím, aby vždycky jeden měl jednu modrou kartu a ne jeden tři. Kolegové, budete se mnou souhlasit, že budeme mít kandidátku 25 kandidátů že samozřejmě oni nebudou pocházet z jedné země, ale z 25 zemí, to znamená, každá strana bude postupovat takto. Takže malé země nebudou mít ten. Eh, bude to přesně naopak. Malé země budou mít relativní výhodu a nikoli velké. Pane Sondergaard, jak jste reagoval? Ne. Ne, ne, ne. Vůbec s vámi nesouhlasím. Protože budeme hlasovat o evropské kandidáce a jakým způsobem budou voleni tito lidé a kolik voličů například je v Německu a kolik na Maltě, kolik voličů máte ve Francii, kolik jich máte ve Finsku, kolik voličů je ve, Velkém, ve Velké Británii a na Kypru. Je tedy samozřejmé, že tento návrh je jiný vzorec pro posílení velkých zemí Pane Eňu, já se omlouvám, nyní máte slovo na minutu 30, prosím. The most fascinating... Eh, nejzajímavější část této eh, zprávy je ten eh, graf poklesu volební účasti. Bylo to dříve přes 60%, dneska přes 40%. No to je přece nádherný úspěch občané tím jasně říkají, co si myslí o vašem skvělém projektu. Prostě ho nechtějí. A vy, jak reagujete, místo zvažování toho, že by třeba méně Evropy mohlo občanům povídat lépe, tak vy navrhujete více Evropy, eh, nyní v podobě 25 superposlanců ze supervolebního okrsku. Místo toho my tady máme eh, v, obdobě, v období eh, šetření a škrtů eh, ukazujete, jak ta Evropa opravdu není skvělá. Je je jasné, že v okamžiku, kdy začínají imigranti eh, se šířit do bohatý sever Unie, no tak eh, vlády dělají, co vlády eh, jednoduše a prostě obnovují kontrolu svých hranic, ale vy jste se jednoduše prostě rozhodli pro více Evropu, ale já chci méně Evropy. Děkuji a nyní pan Kováč za nezařazené na minutu 30. Děkuji vám, pane předsedající. Dafová zpráva Eh, se staví čelem vůči skutečnosti, že pokud se týče evropských institucí, Evropské unie a tak dále, Evropané o ně nemají zájem. Jsou téměř neviditelné, ale vy bohužel, bohužel eh, tento chaos ještě prohlubujete hoříte o matematických vzorcích, ale co takový eh, parlamentní rozpočet? S tím máme problémy. Máme zde neoliberální přístupy, máme zde členské země, eh, vy chcete reformovat volební systém a eh, vy už hovoříte o roce 2014 a já myslím, že bude velice obtížné, aby v této situaci byly zahajovány reformy volebního systému. Vy také eh, říkáte, že práva zemí by neměla být dotčena, ale zároveň zavádíte transnacionální kandidátku. Občané k volby, vám nechodí, protože je to nezajímá, nezajímá nás, co my tady děláme a vy současně chcete, aby ještě hlasovali o, s další kandidátkou se podíváte na maďarského voliče, německého, anglického, eh, eh, myslíte, že se budou zajímat o nějakého kandidáta ze Španělska nebo prostě odkudkoliv, kde nikoho neznají. Máme 27 členských zemí, půl miliardy lidí. Myslíte, že skutečně jste schopen dělat efektivní volební kampaň pro půl miliardy lidí? Já myslím, že se nám ještě bude dále zmenšovat volební účast. Tak a nyní jednotliví řečníci a zahájí to pan Mendes tady jako na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Lisabonská smlouva dává Evropskému parlamentu pravomoc pozměňovat volební zákony. To musíme udělat. Musíme to udělat proto, protože za chvíli budeme novým způsobem eh, rozdělovat eh, křesla v parlamentu, především až se připojí Chorvatsko, takže já chci poblahopřát panu Dafovi k vynikající práci. Volební zákon eh, vychází z roku 76. Pochopitelně řada věcí se změnila od té doby a musíme zlepšit eh, tento volební zákon. Rozprava, která zde dnes panuje, se pouze soustředí na pan Evropský seznam. A trvám na tomto termínu, protože má skupina podala pozměvací návrh. Chceme se uh, tak vzdát hold Otto van Habsburkovi, který nedávno zemřel a který hovořil právě o panevropském seznamu. Celá řada lidí má pochybnosti, mají pocit, že to je příliš brzy, že něco takového um, prosadit je zbrklé, ale eh, Adenauer měl poradce a říkal mu, pane ministře, je velice zbrklé a včasné eh, podstatě vytvořit eh, francouzsko-německý eh, díl, který se týkal ocely a uhlí. Takže vždycky, když se chce změnit něco zásadního, tak je vždy příliš brzy. Takže ti, co chtějí prosadit eh, pokrok, tak je to důležité. Ti, kteří máme vysoké ideály, tak to důležité. Pan Faulkner říká, že je důležité mít sny jako hory, abychom je viděli kdekoliv jsme a tyto sny bychom mohli prosazovat. Nadnárodní panevropský seznam je sen. Je o poezii, je o ideálech a to je důvod, proč EPP chce získat konsenzus. Snažíme se je získat. Larry řekl, že možná takovéto myšlenky bychom měli nyní opustit, ale stále si se k němu vrátíme. Děkuji. Děkuji, pane Devigo. A nyní bude hovořit paní Benová. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament je klíčovým prvkem ústavního pořádku Evropské unie. Po dlouhých jednání o revizi smlouvy Unie dosáhla podstatný pokrok při vytváření základních podmínek pro jednotné volby. I přesto, že tady chyběl jednotný volební zákon. Co se týče problémů, s kterými se setkávali předchozí zpravodajové, tak některé problémy se podařilo vyřešit. Existuje kategorie otázek, které se mohly na začátku procesu zavedení přímých voleb eh, jevit problematické problematické, ale jak říkal předřečník, je třeba se zaměřit na pokrok a proto mnohé z těchto problémů byly již vyřešeny. Důležitost a pravomoci parlamentu od roku 79 se výrazně rozrostly i Lizabonskou smlouvou, která rozšířila naše pravomoci. Parlament i proto potřebuje a zaslužuje si nový volební systém a vnitřní organizaci, která by odpovídala novým úlohám. A v neposlední řadě jde také o to, aby volby do Evropského parlamentu byly z hlediska občanů členských států jednodušší, srozumitelnější a přitažlivější. Děkuji. Děkuji, paní Flašiková. A nyní bude hovořit na minutu 30 paní Jetermeky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat svému kolegovi Andru Dafovi. Bohužel musím říci nicméně, že některé části této zprávy nemohu plně podpořit, protože pokud se podíváte na možnost 25 europoslanců z tohoto nadnárodního seznamu, tak je potřebujeme. Potřebujeme je Vlastně už nyní máme dostatečně vý parlament a neměli bychom zvyšovat eh, počet křesel, ale musíme být účinnější, pracovat lépe. A to se mi zdá trošku takový převrat ze strany velkých státu. Klíčovou částí naší parlamentní práce je neustále se vracet a konzultovat naše voliče, naše občany. A zdá se, že myšlenka pro těch 25 poslanců eh, by jim to měla umožnit také, ale v praxi si nemyslím, že to je vůbec možné. Eh, Evropská unie se neustále rozšiřuje. Jak tedy takovýto poslanec může Eh, dvakrát, minimálně dvakrát za rok navštívit každý členský stát. Čili já bych vám chtěla pouze říci, že jsou tady jiné způsoby, jak řešit evropské otázky a je lépe zaměřit se na lepší národní volební kampaně. Tyto kampaně někdy nehovoří příliš o evropských otázkách a spíše se tam řeší národní problémy. A to potřebujeme. Děkuji mnohokrát a nyní pan Kožušník.

Paní předsedající předsedkyně, cíle této reformy jsou chvályhodné. souhlasím s většinou těchto cílů, které byly převzaty. Stejně jako předřečníci. Nicméně mám pochybnosti ohledně této nadnárodní kandidátské listiny. Z hlediska malého státu to znamená, že zde budou mít velké státy opět větší sílu. Pokud se podíváme na tyto otevřené celoevropské kandidátky, tak je jasné, že každý si bude moci zvolit kohokoliv z této kandidátky. V praxi to bude znamenat, že pouze zástupci velkých zemí budou mít možnost nebo šanci, aby byli zvoleni. A pokud to budou evropské strany, které budou navrhovat tyto kandidáty, opět to budou kandidáti těch politických stran velkých států, které budou mít eh, šance, aby byly zvoleni. A to se bude týkat všech politických stran. Je obtížné najít systém, který by mm, zaručil také diskuzi na toto téma v národních podmínkách. Doufáme, že se nám podaří jiným způsobem vyřešit tento bod než prostřednictvím celoevropské kandidátky. To jenom zvýší euroskepsy. A nyní bude hovořit pan Schulz minutu. Paní předsedkyně, Vážení kolegové, na eh, pozadí našich možností jednat jako parlament se objevuje otázka postačující legitimity našeho počínání. Pan Dav s tímto návrhem a já opravdu mu blahopřeji k této letité eh, práci. Eh, musím říct, že jeho přístup je správný a zasluhuje si širokou podporu také veřejnou diskuzi mimo hemicyklus. I naší frakci byla kontroverzní diskuze ohledně těchto návrhů. Ty opravdu odrážejí různé zájmy v EU. Je tady ovšem jeden bod a sice místo pro tuto diskuzi a pro demokracii není pouze parlament eh, z hlediska eh, požadavku, aby i rada se zabývala tímto e, problémy. A občané musí dostat vlastní možnost se k tomu vyjádřit a politické strany musí být aktivní. Děkuji, pane Scholz a pan Rossi. Minuty, minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Pomocí této zprávy má být upravena volební právo v Evropě a sice směrem k federalizaci Evropy. Máme zde no, eh, určitý poměr, navrhuje se tady transnacionální kandidátka. A my jsme teda absolutně proti, poněvadž to znamená, že se tím nerespektuje Eh, nespektují kořeny politických eh, sil, které jsou regionální nebo národní. A tím pádem budeme mít také dva různé typy poslanců, což je nemyslitelné. Prostě není možné, aby nějaký kandidát eh, byl schopen byl schopen kandidovat a vést předvolební boj v 27 nebo 28 zemích. Eh, čili potom bychom tady měli další přídavky tomu evropskému právu, kontroly, změny a tak dále a to by skutečně vedlo k dalším a dalším nákladům. Jednotný politický rámec, prostor eh, v Evropské unii by znamenalo ubírání ze suverenity členských států. My chceme, aby také teritoriální realita byla, eh, byla dodržována. Paní Sinclair, minutu 30. Děkuji, eh, paní Eh, předsedkyně. Bez ohledu na kvalitu této zprávy určitě to nějak nepřispěje ke kvalitě evropské demokracie. Ještě více to vstáli občany od politiku a já myslím, že eh, tento návrh je špatný úplně od kosti. Jsou tady kvóty. Kvóty jsou taky špatně. I pozitivní diskriminace, neboť každá diskriminace má svoje oběti. Eh, je možné implementovat tyto návrhy? Já si myslím, že ne. Prostě toto je návrh, který se bude zneužívat. Eh, třeba eh, bude možné, aby z evropských eh, stran bude možné tedy využívat evropské peníze pro národní kampaně a to je, to je prostě zvržené. Děkuji vám, paní Sinclair, a nyní pan Cassini. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, lid jako takový je základem demokracie, znamená to také identitu. A lid znamená také jednotu, mít jednotnou vládu a vůli mít jednotnou vládu. A v tomto kontextu jednotný volební systém je nástrojem, eh, který by mohl podpořit evropský demos. A evropský demos zatím ještě není eh, přítomen, jak to ukazují výsledky evropských voleb, protože došlo k poklesu účasti v těchto volbách. Takže zatím nedošlo k tomuto uvědomění a Diskuze v národních parlamentech ukazují, že se probírají zvláště národní problémy a nikoli evropské. Proto je nutné realizovat ustanovení Lisabonské smlouvy. Toto ustanovení nenutí parlament, aby sjednotil volební zákon, ale dává tuto možnost. Je to ovšem nesmírně důležitá příležitost a neměli bychom se vzdát tohoto projektu. Jehož cílem je eh, zrevidovat akt z roku 76. Tento dokument pana Dafa, kterému bych chtěl poděkovat jménem výboru pro ústavní záležitosti. Víte, že náš výbor prakticky jednomyslně přijal tento návrh. A neradi mu postupujeme zpět tento dokument. Myslím si, že by se nemělo ustupovat. Jde o to, abychom měli pragmatičtější text, abychom dosáhli koncensu. Nejedná se o jednoduché postoupení zpět k výboru. E, musíme mít evropskou vizi to jde z hlediska těchto eh, voleb. Musíme si uvědomit, že zároveň se bude volit eh, také předseda komise a kolegium komise. I to s tím souvisí. Proto zpětně postupujeme tuto zprávu výboru. A nyní bude hovořit paní Ilskok. Eh, <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dva návrhy ve zprávě pana Dafa jsou návrhy, které bychom měli schválit. V první řadě je to změna voleb, data voleb, aby to byl, přispělo k tomu, eh, že lidé spíše na jaře budou hlasovat a nebudou tedy chtít eh, volit v létě, až bude teplo. Co se týče rovnosti pohlaví, to je také důležité. Bohužel muž je normou v tomto parlamentu a to není správné to musíme napravit. Co se týče dalších bodů, tak eh, ještě se vracím k tomu, co říkala paní Damanaky. Jakým způsobem můžeme řešit eh, v podstatě rozhodnutí ze zhora dolů a nebrat v úvahu pragmatičnost tohoto návrhu? Co musíme udělat, Evropské strany se musí spojit a musí jasně komunikovat, co zde děláme, protože to má potom dopad eh, na evropské občany, především v těch oblastech, kde národní kompetence nejsou postačující. Národ, členský stát, jak mohou řešit problémy finančních trhů, jak to mohou udělat sami, nebo klimatické změny. To nemůžeme také každý za sebe vyřešit. Potřebujeme dlouhodobé vize, musíme být pragmatičtější a ne jenom ad hoc a náhodní. Já Musíme být více realističtí. Děkuji mnohokrát. Další řečník. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, kolegové. Pozměňovací návrh, který se týká volebního zákona, ten nadnárodní strany, se týká dvou zásad. Jednak je tady nadnárodní seznam, to je to takové embryo, je to skutečný krok k evropskému federalismu a na základě našich hodnot podporujeme kolegu, ale myslím si, že je chybné, pokud si myslí, že to jediné obži, oživí zájem občanů o tuto problematiku. Naopak eh, potřebujeme být kvalitnější a musíme být ještě blíže k našim národním občanům. Čili navrhujeme inovat, inovovat eh, dynamiku, ano, postupovat eh, tímto směrem, ale jsme příliš rozdělení, to je předvídatelné, protože Eh, naši členové mají rozlišné názory. Čili jsou tady dva, dvě věci. Jednak je tady reforma voleb a potom ústava, aby lidé měli spíše spojení s tím místem, kde bydlí, kde žijí. Eh, chtěl bych poděkovat eh, panu Guatieri, protože souhlasím se socialisty v tomto ohledu. Měli bychom mít parlament, který je tak, takzvaně čistý a který skutečně zohledňuje stav společnosti. Neměli bychom volit zástupce, kteří způsobili eh, nějaké zločiny, například podněcovali nenávist a podobné přečiny a přestupky. Naopak by tady měli být zástupci, kteří jsou důstojní a mají morální integritu. Čili měli bychom eh, prosazovat Evropu a pokud takové lidi zvolíme, budeme mít patřičnou úctu. Eh, budeme muset odmítnout modrou kartu a nyní je dám slovo paní Gerling. Na minutu, prosím. Thank, thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, toto skutečně je opravdu eh, zkouška špatného načasování necitlivosti. Eh, Evropská unie je neustále spochybňována, je spochybňována její efektivnost a peníze, které se na ní vydávají, tak my eh, se ji snažíme expandovat tímto způsobem. Já jsem silně proti tomuto návrhu, poněvadž to ukazuje, jak jsou, tito, eh, jak jsou mnozí z poslanců v tomto parlamentu vzdálení voličům. Proč tedy vytvářet tento supervolební eh, obvod. Eh, to, že lidé nechodí k volbám, ukazuje, eh, jak se lidé nezajímají o Evropu. Pokud budeme chtít, aby se to obrátilo, tak je třeba, abychom vyzývali komisi, aby přicházela s iniciativami, eh, které se zabývají tím, na čem lidem záleží. Není pravda, že my konzervativci nechceme, nemáme sny. My chceme, aby Evropa se posunula vpřed, ale naše sny jdou jiným směrem, které ovšem jsou stejně legitimní eh, jako eh, toto vaše. Eh, paní Sincherová, vy jste už hovořila, takže já se omlouvám, ale já budu dávat slovo těm, kteří ještě nehovořili. Pan Paška. Děkuji vám. Evropská unie se od svého Eh, vzniku vyvíjí a dynamicky mění a s tím rozšiřuje třeba také upravit mechanizmy zastoupení čen, občanů v členských eh, orgánech Unie. Proto je dobře, že už dnes se zabýváme reformou volebního pořádku pro rok 2014. Eh, zpráva pana Dafa přináší řadu změn, s nimiž eh, lze souhlasit, ale z této řady vybočuje návrh 25 eh, člené super evropské kandidátky. Já souhlasím s tím, že Evropský parlament by bylo možno rozdělit na dvě eh, komory. Komora občanská by měla sídlo v Bruselu a plnila by současné parlamentní úlohy. A ta druhá komora, která by měla, dejme tomu, 3x27 mandátů, by sídlila ve Štrasburku a plnila by úlohu směřovacích procesů a e, rozhodování sporů. A také by mohla být bezdou proti e, minorizaci menších států při rozhodování. To by byla přínosná změna. Děkuji a nyní paní Dodds na minutu 30. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Není zvláštní, že v době, kdy Nick Clegg chce eh, snižovat eh, počty poslanců ve Westminsteru, tak ze stejné strany pan Dav chce, aby Evropský parlament nabořel o 505 poslanců. Na webové stránce pana Dafa se říká, že národní Eh, politici eh, zatím neplní příliš úlohu propojovat občany z EU, ale eh, chce skutečně pan Dav, aby více poslanců bylo bylo voleno na nadnárodní kandidáce, zatímco občané říkají ne. A také národní vlády šetří a Evropská unie žádá více peněz. A to jsou právě ty důvody, proč občané se necítí být respektováni EU. Dokud neuznáte, že vláda eh, pro to, aby existovala pro nic jiného, je špatná, tak skutečně voliči nenajdou cestu k EU. A 25 super oslanců budou jenom stát peníze a budou naprosto vzdálení volebním okrskům. A monsieur Ras... Děkuji. Pane, pan Dos, pan This is an ambitious proposal, a proposal which uh, we should... Ambiciozní návrh, který bychom měli podpořit. Jsou tady určité prvky, které nejsou možná kontroverzní, protože všichni se zaměřujeme pouze na ten nadnárodní seznam. Já si myslím, že můžeme zjednodušit eh, postup při volbách, to není kontroverzní. Nicméně jsou tady návrhy, které vytváří kontroverzní věc. Není to pouze ten nadnárodní seznam. Myslím si, že to je experiment eh, takzvané nadnárodní demokracie. Bez ohledu na to, eh, zda jste federalista nebo věříte ve vytváření evropského veřejného prostoru. Já si myslím, že bychom měli podpořit, protože pokud chceme, aby politické strany byly viditelné, pokud chceme, aby občané se mohli skutečně rozhodnout, protože rozhodování v tomto eh, parlamentu jsou přijata politickými stranami, čili bylo by dobré, eh, abychom viděli, jak nás lidé berou. A tyto lidé tedy musí vidět, co politické strany dělají. Pokud má evropská kampaň odrážet skutečnou evropskou diskusi o evropských tématech, tak bychom v zásadě měli podpořit tento návrh. Je tady jedna podmínka. Podporuji nadnárodní seznamy, pokud budou otevřené. Musíme dát občanům skutečnou volbu, musíme stimulovat politické strany, aby předložili nejlepší kandidáty. A tady jsem někdy udiven, když lidé říkají, především z malých zemí, že by to bylo přínosné pouze pro velké státy. To znamená, že nemáte víru ve své politické strany v kvalitní lidi. Já vám dám jenom takový příklad. Pokud Češi předloží Václava Havla, tak já jsem si zcela jist, že lidé pro něj budou chtít hlasovat. Lidé, kteří mají stejné názory jako já, ale když eh, předložíte Václava Klauze, tak jsem si zcela jist, tady bude celá řada konzervativců, kteří budou hlasovat právě pro pana Klauze. Jsou tady určité problémy, eh, kdy lidé nechtějí prostě přijmout tuto myšlenku a také, když máme finanční krizi, tak mít více eh, poslanců, to je špatný signál. Ale není to pan Andrew Duff, který si dělá, co chce. Máme povinnost ze smlouvy, abychom řešili to téma. Je to iniciativa z naší strany, je to pouhá věc, kde my můžeme mít iniciativu. Pokud to zrušíme, tak bychom měli hovořit čím dál tím více, protože já si myslím, že tento návrh je skutečně hodný naší diskuse. Děkuji, pan Lenen. Jednu minutu. Já 30... 30 let po prvnímu schromáždění k Evropskému parlamentu potřebujeme zásadní reformu volebního systému. Ty deficity jsou zjevné. Neměli bychom stagnovat, neměli bychom zůstat stát. Musíme udělat další krok před. A ten příští krok je opravdu použití tohoto strategického nástroje, to znamená Evropská listina vedle národních. Vážení kolegové, demokracie znamená diskurs, znamená to to, co říkal profesor eh, Habermas, eh, a to je přesně náš problém. Politická třída má národní diskurs. Ty diskuze zůstávají v národním rámci. Nemáme žádnou diskuzi napříč Evropou, nemáme zde společný politický prostor. A evropské eh, seznamy donutí ty národní třídy a národní strany, aby se společně zamysleli, společně argumentovali a hledali alternativy pro občany, aby byly tyto alternativy viditelné z hlediska voličů během evropských voleb. Já si myslím, že bychom měli tedy podpořit eh, tyto společné listiny. Potřebujeme tuto vizi neměli bychom se vzdát a nemůžeme být méně nároční než naši předchůdci. Děkuji pane Leinen a nyní pan Schmidt, minutu 30. Tak, fru talman, fru komisionér, já jí Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, Andrew, mně se tvůj návrh líbí. Myslím, že ta zpráva je dobrá, má vizi, vizi progresivní, je inspirativní a já si myslím, že vytvořit eh, nadnárodní kandidátku nám opravdu pomůže zdůraznit evropský aspekt těchto voleb. Já si myslím, že eh, to eh, bude poněkud, to bude rána těm nacionalistům, kteří zvedají hlavy v Evropě já určitě rád budu hlasovat, řekněme, pro Václava Havla a já nechápu, proč ti, eh, kteří jsou z menší zemí, eh, jsou tak nejistí. Eh, prostě třeba vezměme si Dánsko Rasmussena nebo Pat Cox je také z velmi malé země a přesto byl významným představitelem v Evropské unii. Takže proč tady máte tak málo sebe důvěry? Evropští voliči jsou inteligentní, vyznají se a myslím, že dokážou rozeznat mezinárodními a evropskými volbami. Já se domnívám, že to pro ně bude příležitost eh, hlasovat dvakrát a stanovit politiky, kteří je budou reprezentovat eh, z evropské úrovně. A taky tito lidé, pokud prostě budou dělat tu práci špatně, no tak příště už zvolení nebudou chtěl bych ještě říci, ano, buďme realisté, ale zároveň buďme odvážní. Eh, musíme tak myslet nekonvenčně. Děkuji, pane Schmidt. A nyní pan Jakolino, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Právo na evropské občanství eh, musí být zajištěno správným uplatňováním Lisabonské smlouvy a týká se především občanů Evropy, kteří mají volit své zástupce a prosazovat tak právo na evropské občanství, což je výsadou těchto občanů, kteří eh, přijali za své evropské hodnoty. Zpětné postoupení této zprávy, které by mělo změnit eh, případná ustanovení k těmto volbám, by mm, poškodilo tuto úžasnou práci, která tady proběhla, která je výsledkem zralých úvah. Skutečnost, že budeme mít nadnárodní kandidátky, umožní jednotné zastoupení těchto evropských občanů. My se domníváme, že představitelé by měli být eh, voleni v rámci jednotlivých území. Spojené evropské státy vyžadují používání stejných hodnot solidarity a integrace pro celé evropské společenství, zvláště i z hlediska ostrovů a vzdálených regionů. V současnosti je vyvíjen čím dál větší tlak z hlediska nezákonného přistěhovalectví. Já jsem si jist, že konzistentní změny, které tady budou zajištěny a myšlenka jednotné Evropy, včetně okrsků, které jsou eh, vzdálené. Tato myšlenka bude pozitivní a bude přenesena na voliče. Občané si v současnosti přejí najít svoje hodnoty v této Evropské unii. Evropská unie zase musí zohledňovat regionální potřeby. To je východisko pro to, abychom dospěli k správnému modeli, modelu organizace. Děkuji. A nyní vy už jste hovořil a máme tady dlouhý seznam, takže si myslím, že musíme pokračovat rychle. Pan Belčí, když tedy. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Já se domnívám, že prvním úkolem, který máme na svých bedrech, je vzbudit zájem evropských občanů um, o to, co se zde děje. Mnoho už se odehrálo pokusů, vylepšování volebních eh, systémů a není možná taková, takový evropský seznam by opravdu přispěl ke zvýšení zájmu, ale Evropský parlament, parlament dosud uh, se nezhostil svých povinností daných pařížskou a římskou smlouvou. Tím mám na mysli například jednotliví samostatní nezávislí kandidáti, kteří by mohli být nominováni, případně by se mohli hlásit a tak dále. Mohli, měli bychom rovněž reagovat na um, různé nedostatky, které brání demokratickým principům a které brání tomu, že můžeme tedy zapojit více občanů, protože vše trvá příliš dlouho. Um, Děkuji, vážení kolegové, pan Kovačev, děkuji Andru za odvahu, za um, takovéto odevzdání se té záležitosti a toho, že eh, to neustále máme na mysli. Je to velice důležité nadnárodní téma, nebudu tedy hovořit bulharsky, ale budu hovořit jazykem um, národa, který byl jedním z pohoných motorů a zároveň um, příkladem demokracie. Je dobré, že takový eh, nápad přišel, ale samozřejmě ďábel vezí v podrobnostech. Je možné přesvědčit občany, že nastala ta správná doba, abychom se do toho dala a jsme přesvědčeni, že je toto správné, anebo se pouze snažíme nacházet možnosti, jak to zablokovat. Je to zcela zásadní bod, v němž toto přišlo. Evropa je na křižovatce a musíme se zamyslet. Chceme prohloubit spolupráci, anebo budeme chceme relativizovat eh, evropské hodnoty. Polský premiér včera eh, před náma načetl velice optimistickou vizi Evropy a hovořil, že více Evropy nám poskytne odpovědi a e, DAFová zpráva právě vypovídá totež a proto se snaží poradit si s konkrétním aspektem této vize. Podle mě by společně evropský signál vyslal silný signál, že e, pro nás je federální projekt přitažlivý. Pokud to zamítneme, tak bychom zbuzovali nezdůvodněné obavy. Prosíme trochu e, trochu eh, pomaleji kvůli tlumočníkům. Tedy občané by mohli mít pocit, že si nerozumíme a mohlo by to vzbudit populismus. Eh, někteří hm, hovoří, že se nejedná o perfektní řešení, ale vážení kolegové, eh, dovolte nám, abychom se tím hm, nápadem dále zabývali, tím námětem. Nechceme nacionální egoismus, chceme více evropského zastoupení. Nejde o um, nic jiného než o evropskou debatu, evropskou tvář evropským institucím a e, takové evropské volby by byly reprezentativnější. Dnes je Evropský parlament e, jakoby takovou mozaikou 27 zemí a jejich představitelů, tak to by to bylo celoevropské zastoupení, celoevropští poslanci a já jsem pro tuto zprávu. No a monsieur Grote. Děkujeme. A nyní jedna minuta, pan Grot. Děkuji, paní předsedající. Andrew Duff předložil vizionářskou a také radikální zprávu na reformu volebního systému. A myslím si, že to je dobře. My potřebujeme takovéto návrhy, potřebujeme více Evropy v evropské politice, ale skutečnost nyní vypadá jinak. A jsem náct kolegyň, kolegů by mělo přistoupit do Evropského parlamentu a my tady hovoříme o rozšíření o 25 kolegů. A já se také domnívám, že by se tato zpráva měla vrátit zpět do výboru AFKO, přestože já tuto zprávu velice podporuji a myslím si, že tuto zprávu bychom měli na potřetí schválit, protože potřebujeme jednotný volební systém. Já sdílím mnoho vy verzí Andrewa Dafa a já doufám, že eh, další verzi zprávy schválíme letos na podzim a já se domnívám, že potřebujeme širokou většinu a ne tenkou většinu, protože potom opravdu bude tento návrh vyslyšen. A nyní paní Thun Holenstein. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážení kolegové, my všichni v průběhu volební kampaně do Evropského parlamentu jsme zažili, jak se zaměřují diskuse v našich národních státech na lokální e, činnosti. My také v našich volebních okrscích zažíváme, jak málo je vnímána Evropa na územní úrovni. To znamená, jak málo jsou vnímány evropské evropské vize, nejenom naše evropské strany. My, paní komisařko, také víme, že účast na volbách nejenom eh, v evropských volbách, ale také ve národních volbách a v územních volbách v Evropě klesá. Toto je velké téma, ale jako řešení zde nesmíme nabízet méně Evropy, ale více Evropy. Musíme posílit diskusi o eh, jednotném volebním systému systému o Evropě, tak abychom začlenili naše občany do tohoto dění. A to je návrh pana Dafa. Pan Daf volá po více Evropě. Je, včera jsem si vyslechla projev polského premiéra a já jsem měla dojem, že on zastupuje radu a je více orientován na Evropu je panevropštější než tato sněmovna, která by měla eh, prezentovat evropského ducha. Takže já podporuji velice jeho návrh a doufám, že tato zpráva projde. Děkuji. No, madam... Děkujeme a nyní paní Okoniová máte dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Nejprve dovolte, abych poděkovala zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zprávě. Ráda bych řekla, že já rovněž, rovněž chci, abychom měli silnou Evropu, rovněž chci, aby to byla viditelná Evropa, aby to byla Evropa lidu, aby to byla federální Evropa. Chcem, abychom realizovali všechny a využili veškeré prostředky, které umožní to, aby Evropa byla ambicioznější, konkurenceschopnější. I přesto ovšem vidím mnoho problémů. Problémů vysvětlit mým spoluobčanům, spoluobčanům v, té, v, té, v tomto období to, že Evropa se zabývá svými institucemi v současné době. My občané u mě doma mají trošku pocit, že jsou, odká- že jsou ponecháni bez povšimnutí, že nevidí žádný pokrok. Mm, vidíme zde eh, obrovské zadlužení v eurozóně, eh, řecké problémy, výzvy v oblasti eh, životního prostředí, Dále je to 13 milionů našich občanů, kteří jsou opravdu ve velice svízelné situaci, kteří potřebují vůbec ty základní prostředky, aby se dostali z této těžké situace. Já prostě nejsem schopná vysvětlit těmto mým občanům, spoluobčanům, se kterými hovořím, že se v podstatě věnují především institucionálním problémům u nás, v naší instituci. Samozřejmě, že já to podporuji. Podporuji um, panevropskou kandidátku, podporuji um, posílení Evropy, to, co si přejeme my všichni. Ovšem, pan Debíko hovoří o tom, že bychom neměli čekat. Ano, ovšem já nevím, jak vysvětlit mým spoluobčanům, že prostě se nejprve věnujeme našim institucím a ne jejím problémům. Prostě oni mají pocit, že jsme na ně zapomněli. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní pan Vělan, dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedající tato debata je charakterizována vizionářskou myšlenkou. Bohužel je tomu tak, že od doby platnosti Lisabonské smlouvy eh, Evropský parlament má také další pravomoci a my máme být průraznější a bohužel touto zprávou nejsme. Bod číslo jedna říká, že se chceme také eh, zasazovat o plánovit mzdou a také budoucí e, pracovní náplň. Ale my e, máme skoro za sebou polovinu volebního období a my potřebujeme spolehlivá kritéria pro složení Evropského parlamentu. Já se také hlásím k tomu, že menší členské státy, jejich počet křesel by měl být navýšen. Ale jestliže tady někteří občané, e, poslanci zastupují 80 tisíc občanů a jiní 400 tisíc občanů. A potom, jestliže jeden občan vhodí svůj hlas a udělá to cink a druhý hodí svůj hlas a udělá to cank, tak dříve jsme hovořili opravdu o parlamentní demokracii. Ale dnes dochází k tomu, že v Karla, Karlsruhe u ústavního soudu se hovoří o našem deficitu v oblasti demokracie, ale my potřebujeme opravdu dostatek demokracie a právě proto jsme vykonali málo práce, my potřebujeme něco, co bude bezpochybné a bude se to také rozvíjet do budoucnosti. A také potřebujeme eh, jednoduchost pro budoucnost. My nesmíme mít demokratický deficit tak, aby 75 učitelů a také žáků dokázalo prohlásit, jak se skládá Evropský parlament. Děkujeme. A nyní část Catch the Eye. Pan Mikoláš je prvním. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Zvolení dalších 25 poslanců do Evropského parlamentu nad pevně stanovený počet 751 poslanců podle mého názoru naruší zostupně proporční zastoupení občanů jednotlivých členských států, které je zakotvené v smlouvě o Evropské unii. Tím vzniká riziko, že notoricky známé osobnosti, různí zpěváci nebo rychlokvašky, politici tohoto charakteru minimálně v některých státu, státech by mohli kandidovat na europoslance bez ohledu na počet, který je stanovený pro daný členský stát. V konkrétních případech s největší pravděpodobností by šlo o známé osobnosti z velkých členských států, které již nyní udávají směřování Evropské unie. Informovanost o politických a jiných významných osobnostech z velikých členských států je samozřejmě neporovnatelně vyšší, než je všeobecně, všeobecný zájem osobnosti z menších států, v menších členských zemích. A toto říkám s vědomím této skutečnosti. Menší státy by totiž zůstaly opravdu někde na chvostu dění a proto stávající volby do Evropského parlamentu podle mého názoru plně zastupují legitimnost občanů ze všech členských států. Děkuji. Děkujeme. Paní Tykau. Ne aflăm la mai bine de 30 de ani. Děkuji, paní předsedající. Už eh, je to 30 let, co proběhly první volby do Evropského parlamentu a já vítám zprávu pana Dafa. Já nepodporuji ehm, tento, eh, tuto nadnárodní kandidátku. Ono to totiž znamená, že si vytváříme dvě kategorie europoslanců. Jedni volení u sebe místně a druzí, kteří by měli být voleni celoevropsky chci eh, na to poukázat, protože je to důležité, aby si to každý europoslanec uvědomil a že bychom všichni měli být sobě rovni. Všichni mm, reprezentujeme nějaký členský stát. Další pan Taku. Arvoisa puhemies. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nesmíme zapomínat na to, jaký je úkol europoslanců. Zastupujeme naše země, reprezentujeme naše občany, kteří nás volili a pokud vytvoříme tento duální systém, tak se bude existovat nějaká elitní skupina, která v podstatě nebude mít za sebou žádné, žádný okrsek. V podstatě celá Evropa by byla jejich volebním okrskem a to podle mého názoru není vývoj správným směrem. Domnívám se, že by bylo velice obtížné ospravedlnit takovou změnu. Pokud jde o úkoly nás občanů, tak to je v podstatě samozřejmě zabývat se demokracií, svobodou projevu, zastupovat naše občany. Toto je základ Evropské unie a nejlepší způsob, jak to provést, je právě tímto systémem, který máme k dispozici, kdy máme jasné propojení na naše občany a proto jsem proti této reformě. Nemyslím si, že je k tomu vhodný okamžik, protože v současné době musíme věnovat pozornost eh, mnohem lepším postupům v této oblasti. Děkuji. Paní Lunáček? Já jsem velice ráda, že tady máme konečně možnost zabývat se tímto na, um, touto zprávou pana Dafa. Konečně se snažíme Evropu nasměrovat společně. My všichni jsme voleni u nás doma a pořád se nás ptají, co nám pomůžete prosadit za svůj stát. Konečně máme šanci mít 25 poslanců, kteří jsou dodatečně zvoleni jako evropští poslanci a to dává smysl. A já si myslím, že je to správné, že jsou dodateční k těm těm 751 a kolega Hefner už to poznamenal, ne na úkor malých členských států. Já jsem sama z malého členského státu, ale já strach nemám, že přijdu ohlasy, protože například Rakousko bude mít stejný počet a zároveň ještě může mít šanci někdo být zvolen. A paní Tykau, vy přece máte i v, u sebe doma regionální volební okrsky, um, a tak dále. Takže a pak jsou celostátní. A pak pan Wieland. Eh, vy hovoříte o něčem, co ve zprávě vůbec není, takže doufám, že opravdu to bude krok směrem k více Evropě tímto. Děkuji, paní Figueiredo slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Tato zpráva je vzdálená evropské realitě, proto s tím nesouhlasíme. Těch 25 dalších europoslanců, které, kteří by se, byli jste nadnárodní kandidátky celého území, to si myslím, že opravdu by zvýhodnilo především veliké země. My zde máme 27 členských států a jejich občané mají právo zvolit si své europoslance přímým způsobem. Jsou to osobnosti, které znají, které jsou s nimi v každodenním kontaktu. Proto se nedomnívám, že bychom měli útočit na tato práva, která zde um, jsou k dispozici pro správné zastoupení malých i středně velkých zemí. Protože podle mého názoru tato celé celoevropská kandidátka by ještě vzdálila Evropský parlament od našich občanů. Myslím si, že to není v našem zájmu. Děkujeme. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Co se bude dít když už opravdu vznikne eh, takový nadnárodní volební okrsek. Já nemám žádných pochyb, že to pan Dav myslí dobře, ale bohužel těmito je vydlážděna cesta do pekel. Budeme mít nadnárodní politickou oligarchii, protože právě vedení a eh, vůdčí osobnosti velkých stran si zajistí, aby se na celý život právě prostřednictvím toho seznamu dostali sem do parlamentu. O 100 Bude to stát o hodně víc a zároveň eh, je to pochybné svým, svým přispěním. Potřebujeme více menšin, potřebujeme eh, větší vyrovnanost mezi muži a ženami. A já musím kolegům sdělit, že v této sněmově máme už eh, takový počet mužů a žen, pro který se rozhodli naši voliči, takže to by mělo stačit. A dále tento vývoj bude ještě více znetvořovat zastoupení. Děkujeme. pan Vigo. Kolega, který se již není, hovořil právě o hovořilo o určitých rozdílech mezi různými eh, regiony. Možná má pravdu, ovšem měli bychom se nad tím ještě zamyslet. Další paní kolegyně hovořila o tom, že se, si naši občané kladou otázku, proč se věnujeme těmto problémům, ne jiným problémům. Jean Monnet nám přece eh, vysvětlil, že musíme mít instituce, tak abychom mohli provádět politiku. My v podstatě, my jsme měli rozpravu o, o tom, jak poskytovat potraviny těm nejchudším. A já si myslím, že s talentem a prostě s inteligencí můžeme udělat vše. A te, tato transevropská kandidátka, že by to šlo proti, proti jednotlivým státům. My jsme měli Žaka Santera, měli jsme zde, máme zde Junckera, který předsedá euro skupině. To přece nejsou lidé, kteří pochází z, z velikých zemí. Ano, nemáme zde nikoho z Lucemburku, jinak bychom možná někoho i urazili, čili pan Ody, protože další ročník není k dispozici. Děkuji, paní předsedající. Naše delegace v EPP se vyslovila proti této transnárodní kandidaci. Já se nebudu hovořit o všech finančních, politických aspektech. Já si myslím, že dneska prostě máme veškeré instituce k dispozici, které prostě tvoří Evropskou unii. Měli bychom věnovat pozornost tomu, abychom opravdu nepostupovali tímto, tímto, tímto špatným směrem, protože to opravdu, když se podíváme na, na problémy volby, například v roce 2014, pokud jde o komisi a tak dále, já si myslím, že máme všechny politické eh, nástroje k dispozici, abychom tuto komunitu vytvořili. Já si myslím, že prostě, když, když, bude, když budeme postupovat příliš rychle, když nebudeme konsultovat národní parlamenty, na, národní vlády, Schengen a tak dále, v těchto oblastech přece nejsme schopni vůbec dosáhnout po té většiny. To znamená, že v podstatě vytvořím, vytvoříme určité eh, skupinu občanů, která bude proti Evropě. Ano, samozřejmě jednoho dne možná bude existovat nějaká federace, ovšem v současné době nemáme politickou většinu, abychom to vytvořili, protože je příliš brzo na něco takového. To skutečně si myslím, že by nebylo dobré, abychom postovali tímto předčasně urychleným způsobem. Děkujeme. Pan Kili. Eh, když hovořím osobně, tak mohu říci, že jsem proti doporučení týkající se dalších poslanců, i když jsem fanouškem pana Dafa ta skutečnost, že by 25 poslanců bylo zvoleno všemi, ale neměli by odpovědnost vůči nikomu, to nedává žádný smysl protože nemůžeme dovolit situaci v době recese, aby něco takového vzniklo. U nás se snižují počty poslanců v parlamentu, zrušili jsme druhou sněmovnu a také Eh, se snižují počty poslanců a nyní chceme vytvořit další funkce pro 25 poslanců. My musíme se chovat relevantně oproti situaci. A nyní úplně posledním řečníkem Andrew Wons. Jedna minuta. Pojem demokracie znamená vláda lidu. Lidé, to je anglicky slovo pomnožné a znamená eh, skup, seskupení a nikoli arbitrární eh, svévolně zvolená skupina lidí, totiž to vůbec nejde, protože je třeba spolupracovat. Transevropská eh, volební okrsek, to není něco, co by se dalo nějakým způsobem vymezit nebo definovat. Eh, pan zpravodaj tvrdí, že to vznikne, ale takováto identita by měla být před tím, než ustanovíme nový způsob voleb, nikoli po něm. Eh, pokud se bude soutěžit ve volebním klání, tak to budou pouze celoevropské strany, nikoli národní strany. A e, jak dlouho bude trvat, než takový poslanci budou tvořit čtvrtinu nebo polovinu e, parlamentu? Evropa to nemá být jenom se skupení eurokratů, kteří si budou sami vládnout. Děkujeme a nyní dáváme slovo paní komisařce Damanaky, která nám přednese závěrečné slovo k této velice zajímavé diskusi. Prosím, děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, byla to nesmírně zajímavá diskuse. Jelikož já už jsem měla docela dlouhé vystoupení, ráda bych nyní vyjádřila um, to, že souhlasím s poslanci, poslankyněmi Evropského parlamentu, kteří tvrdí, že bychom měli zvýšit zájem našich občanů v evropských záležitostech, měli bychom podpořit naše občany, aby přišli k volbám. Evropská komise je připravená zlepšit. Zlepšit toto prostředí, ve kterém budou probíhat budoucí evropské volby. Pokud jde o reformu volebního systému, kde Evropský parlament, jak víme, má právo iniciativy, ráda bych řekla, že se těšíme na mm, dokončení této rozpravy, která se zabývá zprávou pana Dafa. A samozřejmě poté rovněž přijdeme s naším hodnocením. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. Pane Dafe, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za slovo, rád bych poděkoval. Poděkoval všem, všem přítomným poslancům, poslankyním a především těm, kteří zůstali s námi i v průběhu této opravdu zaangažované politické rozpravy ohledně um, toho, jak by měla vypadat evropská demokracie. Já si myslím, že je to dobře načasovaná a důležitá otázka. Rád bych velice stručně řekl následující věc. Ta, ta panevropská kandidátka, kterou navrhujeme, tito poslanci samozřejmě budou rovněž eh, zodpovědní v očích naší veřejnosti. Především po, mm, u těch občanů, kteří jsou unavení, frustrovaní určitým zúžením a, nebo mm, malým horizontem národní politiky. Proto si myslím, že je vhodné, aby jsme tento návrh předložili zpět výboru, aby se tím dále zabýval, ale samozřejmě v nějakém zrychleném postupu, tak abychom byli schopni rozšířit eh, ten vyjednávací mandát pro Evropský parlament eh, v rámci dialogu s radou i komisí. A Samozřejmě, aby jsme měli možnost právě tímto proevropským způsobem postupovat i na plenárce. Děkuji, děkujeme, děkujeme. Pane Dafe, děkuji vám všem za tuto velice dlouhou, zajímavou diskuzi. Tím končíme naše rozprávu, budeme hlasovat ve 12 hodin dneska v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. To je představení zprávy pana Joffrea van Ordena